Ladies and Dámy a pánové, dobré odpoledne. Všechny vás chci přivítat na společném veřejném slyšení, které se bude zabývat tím, jestli je na čase měnit letní čas. Je to společné slyšení výboru pro právní záležitosti, výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a výboru pro dopravu a cestovní ruch. V důsledku nemoci a e, Dalších povinností nejsou zbývající dva předsedové e, výboru schopni se našeho dnešního e, slyšení účastnit. Nicméně bych rád přivítal významné řečníky kteří promluví na našem slyšení. A kromě toho bych rád poděko, eh, poz, přivítal člena eh, Českého senátu, pana senátora eh, inženýra Petra Šilara, který je velkým bojovníkem za odstranění změn času. Jeho dokument, který se jmenuje For Only One Time, jste dostali, byl k dispozici. Vítejte tedy, vítám všechny zúčastněné a dříve než předám slovo pozvaným hostům, tak bych vás rád vyzval, abyste eh, drželi minutu ticha za oběti tragédie eh, letadla Germanwings, které se zřítilo ve francouzských Alpách. Thank you very much. Děkuji. První část našeho dnešního slyšení se bude zabývat otázkami, které spadají do kompetence výboru pro dopravu a cestovní ruch. A já bych v tuto chvíli chtěl předat slovo paní Viktorii Casado, která je tedy z Evropské komise, z DG Move, z generálního ředitelství pro dopravu. Vážená paní, budete mít 10 minut času na svoji prezentaci. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám také, vážení poslanci a členové tohoto parlamentu. Eh, komise vám děkuje za možnost účastnit se této velmi důležité diskuze. Dovolte mi, abych nejprve načrtla eh, tuto eh, evropskou legislativu, kterou komise přijala již v roce 2001. Dvakrát za rok se v Evropské unii ve členských státech eh, mění čas. Ze zimního na letní čas a z letního času na zimní. Nicméně tato praxe byla zavedena již v 60. a 70. letech minulého století ve většině členských států. Šlo o to, že ta změna neprobíhala ve všech státech ve stejnou dobu. Tím, že tedy vznikl vnitřní společný trh, bylo zjevné, že je potřeba začátek letního a zimního času v Evropské unii harmonizovat. A to byl důvod, proč e- vznikla tato e, směrnice. Legislativa na Evropské unii tedy chce zajistit e, dobré fungování jednotného trhu. To znamená, že díky tomu je možné dlouhodobé plánování navzdory tomu eh, té změně času, ke které dvakrát ročně dochází. Letní čas byl tedy zaveden eh, členskými státy na národní úrovni a jediné rozhodnutí, které tedy přijala, eh, bylo přijato na evropské úrovni, se týkalo konkrétního načasování této změny, to znamená data, ke kterému bude provedena směrnice, která v tuto chvíli platí, je tedy z roku 2001, jak už jsem řekla, a tehdy bylo v Evropské unii 15 členských států, eh, žádali harmonizace, protože zjišťovali, že tu jsou problémy na jednotném trhu, protože jsou tu rozdíly eh, v datu, kdy je letní čas zahájen. Je to, bylo, byly to problémy v dopravě a bylo tedy potřeba eh, jednotlivé harmonogramy, jednotlivé kalendáře harmonizovat. V souladu s touto směrnicí komise představila zprávu o dopadu současného režimu letního času. To bylo v roce 2007. Tato zpráva byla založena na informacích, které nám eh, které tedy komise získala na základě konzultací, ale byly to také informace, které jsme získali od členských států a týkaly se dopadů současného režimu. Většina členských států eh, se tedy snažila získat informace z různých sektorů, to znamená zemědělství, dopravy, eh, zdravotnictví a tak dále. Na základě těchto zjištění už tehdy v té zprávě. Komise zjistila, že v oblasti energetiky, tedy dochází k určitým úsporám díky změně času, nicméně tyto úspory nebyly některak významné. Pokud jde o bezpečnost silniční dopravy, tak například v Estonsku nebo v Portugalsku eh, byla provedena šetření a tato šetření dospěla k závěru, že tady nedochází k velkým rozdílům v důsledku e, změny času. Pokud jde o sektor zdravotnictví, tak e, bylo zjištěno, že tu nějaký dopad je na biorytmy, spánek e, během tří, čtyř dnů po změně času. Nicméně tato změna nebyla nijak významná. A proto ta zpráva z roku 2007 dospěla k závěru, že ta praxe e, zavádění letního času byla dobrá, Eh, protože díky ní, díky letnímu času bylo možno eh, provozovat různé volnočasové aktivity večer. Kromě toho došlo k drobným úsporám v rámci energetiky a nebyly tu žádné významné negativní dopady eh, letního času. To znamená, že jsme dospěli k tomu, že by bylo nejlepší, kdybychom zachovali stávající úpravu letního času. Loni v roce 2014 jsme zadali další zprávu Komise tedy zadala studii, která měla blíže zkoumat potenciální dopady na jednotný trh, dopady toho, že tady nemáme harmonizovaný, eh, nebo že by nebyl harmonizovaný letní čas Evropské unii. Tato studie tedy eh, se opírala různé, o různé případové studie a bylo zřejmé, že kdyby letní čas nebyl harmonizovan, tak by, se, eh, tak by z toho vyplývaly různé více náklady. Například pro poskytovatele energie. Eh, z této studie ovšem nebo v této studii eh, nebyly zařazeny scénáře, co by nastalo, kdyby letní čas byl zrušen. Tato studie je k dispozici na webových stránkách eh, Generálního ředitelství pro eh, dopravu. Můžete se na ní všichni podívat. A dospěli jsme tedy s ohledem na provádění směrnice k závěru, že pokud bychom zrušili režim eh, harmonizace letního času, tak by to bylo eh, problematické ne pouze pro občany, ale také pro podniky. A proto bych ráda svůj komentář ukončila tím, co jsem řekla na začátku. Ten, ta směrnice je eh, stěžením nástrojem pro harmonizaci letního času a umožňuje eh, optimální fungování vnitřního trhu. Do současného okamžiku žádný členský stál nepožádal o to, abychom letní čas zrušili nebo změnili a proto se i nadále domníváme, že směrnice z roku 2001 eh, je eh, vhodným nástrojem. Ráda bych tuto prezentaci eh, ukončila tím, že vám připomenu, že nyní v neděli, tento týden v neděli, tady se zase posunou hodinky o hodinu dopředu a začne letní čas. Thank you very much. Ano, velice děkujeme za tuto prezentaci. Navrhuji, abychom si nejprve vyslechli druhou prezentaci a poté budeme klást dotazy najednou k oběma panelistům, k oběma prezentacím, pokud s tím souhlasíte. Děkuji. Dovolte mi tedy nyní předat slovo dalšímu význačnému hostu. Je jim pan Brian Lawton, který je konzultantem pro oblast bezpečnosti dopravy z výzkumné laboratoře pro dopravu, eh, která působí ve Spojeném království. Prosím, máte slovo 10 minut. Ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji. Dovolte mi, abych se představila. Jmenuji se Brian Lawton, pracuji pro výzkumnou laboratoř pro dopravu. Jsme soukromou společností od roku 1996, kdy jsme byli privatizováni. Nejsme však siskovou společností. Každý zisk, který získáme, opět investujeme do našeho výzkumu, takže tím si také uchváváme svou nezávislost. Asi nás možná znáte eh, z z některých eh, Eh, z některých prací, které se týkají zkoušek vozidel. Takže nejprve se podíváme na mapu, kde máme různé časové zóny, které se nachází v Evropě. Slunce vychází na východě, zapadá na západě, takže závisí na tom, zda v jaké části se nacházíte, čím jste na západě, tím později vstáváte, jak již Viktorie vysvětlila, tak je to tak, že tedy na jaře posouváme ručičky dopředu a na podzim posouváme ručičky o hodinu dozadu. Já, říká se tedy v angličtině poskočit dopředu a vrátit se zpátky. Několik zajímavostí. Island nemění čas. Island má stále ten takzvaný světový čas, Británie, Irsko a další, ty posouvají čas a pak se zase vrací. Pak je zde eh, několik afrických zemí, Tunisko, Alžírsko, ty také nemění čas. Nicméně většina evropských zemí mění čas, zejména ta, ehm, ta suchozemská část Evropy. No a teď tedy mi dovolte něco říct si o tom, čemu se říká tedy letní čas. V češtině, v angličtině je to Daylight Saving Time, zkracuje se to na DST. Takže proč chceme měnit čas? Chceme využít co nejvíce světla v létě. Máme více hodin slunečního svitu, v zimě jich je méně. Ten název v angličtině je to vlastně mm, název Daylight Saving Time. Chceme šetřit, eh, chceme využít více to světlo. To je trošku zavádějící, protože nemůžeme nějakým způsobem šetřit světlo. Chceme ho prostě lépe využít. Takže dneska třeba jsem odešel z domu, když už bylo světlo, ale až se vrátím, tak už zase bude tma. Takže záleží na tom, jaký máte pracovní rozvrh, jaký máte pracovní vzorec. Co se týče bezpečnosti na silnicích, proč je důležitý, jaký je čas, jak se využívá světlo? Když je světlo, tak je méně nehod. Zejména je zde menší riziko, že bude chodec nebo cyklista sražen. Je, tedy to riziko je menší, když je světlo, než když je tma. Takže sice tmavá rána jsou špatná pro bezpečnost na silnicích, a světlé večery jsou zase lepší pro bezpečnost. Nicméně, pokud je více světla večer, tak zase lidé více cestují, více chodí eh, ven. Takže čistý efekt je to, že když ehm, že vlastně máme méně nehod odpoledne a večer, více ráno, ale vlastně nakonec tam, tam vlastně není žádná výhoda. Takže máme vlastně potom zase, když změníme letní čas, tak máme více, hodin, máme více nehod ráno. No a ještě, mi uka- ještě vám ukážu některé údaje. Je to z roku 2009 ze Spojeného království. Ukazuje se tedy, jak, jak probíhají nehody. Um, lehké, vážné, smrtelné. Vidíme tam podle toho, v kolik hodin došlo k těm nehodám. Vlevo je půlnoc, vpravo je 11 hodin v noci, takže vidíme, jak se to vlastně vyvíjí během dne. Vidíme, že kolem 8. 9. hodiny je nejvíce, nebo je hodně nehod, ale úplně nejvíce nehod je mezi 3., 4., 5. a 6. hodinou odpoledne. Cílem letního času je vlastně eh, snížit tento, tuto vysokou, tento vysoký počet nehod, aby tedy došlo ke snížení. Dále ještě se musíme zamyslet nad tím, že dopad zavádění letního času není stejný v celém, na celém kontinentu. Takže čím jste na severu, tak tím je vlastně menší výhoda této změny, protože eh, v zimě máte pouze několik, pouze málo hodin světla a v létě jich máte hodně. A zase naopak v některých oblastech eh, rovněž vlastně tam není takový eh, rozdíl mezi létem a zimou, takže třeba v Portugalsku máte třeba 10 hodin světla mm, i v zimě. Takže pokud jste spíše v té východní části Evropy, tak vlastně budete mít větší výhodu ze zavádění letního času, než když jste třeba v té severní části. Já tady jsem spíše odborník na situaci ve Spojeném království, v Británii, takže se soustředím na Británii a pak se ještě zamyslím nad zkušenostmi z jiných zemí. Jak je to ve Velké Británii? Ve Velké Británii jsme si řekli, že bychom možná mohli ještě zajít dále, že bychom si mohli vlastně přidat eh, ten čas nikoli pouze posunout o jednu hodinu, ale o dvě hodiny. Takže v období mezi lety 1968 a 1971 jsme vlastně přidali k tomu, jsme vlastně celý rok byli v tom čase um, světový čas plus jedna hodina. Největší dopad to mělo v eh, hodinách mezi 7 a 10 hodinou a mezi 4 a 7 hodinou odpoledne. Došlo eh, k, k, k poklesu lidí, kteří byli vážně um, zraněni během nehod o 12 takže víme, že to tedy už, takže, takže vlastně by to ušetřilo velký počet eh, obětí. No ale samozřejmě to asi nikoho neutěší, pokud někdo ztratil svého blízkého v nějaké nehodě, která se stala ráno, když byla ještě tma. A ten, kdo vlastně přežil, tak to se jaksi nepočítá do těch statistik, pokud někdo přežil mm, díky té změně času takže je to těžké vlastně jak to započítávat. My vlastně můžeme počítat pouze eh, ty lidi, kteří byli třeba zraněni v nehodě nebo kteří zahynuli v nějaké nehodě. V roce 2009 eh, zde byl, jsme to znovu přeskoumávali a byla zde vlastně myšlenka single-double letní čas. Rozhodli jsme se, eh, aby v zimě zde bylo hlavní čas, světový čas plus hodina a v druhé části roku hlavní čas, světový čas plus dvě. A domnívali jsme se, že by tedy jsme mohli předejít 80 úmrtím a více než dvěma stům vážných eh, nehod na silnicích každý rok. Ale ukazuje se právě, že třeba ve Skotsku tam vlastně jsou ty dopady nízké nebo by byly nižší a čím e, jdete více na sever, tak vlastně tím naopak by to ještě e, mělo mm, opačné dopady, negativní dopady. Jak, je to třeba, jak to bylo třeba v Portugalsku? Portugalsko přešlo v, době v, v roce 1966 eh, do roku 82 a také mezi lety 92 a 96. Portugalsko přešlo na středoevropský čas, ale tam vlastně to nemělo žádné velké výhody, protože tam je dostatek eh, světla i večer, i ráno, takže tam vlastně se nic neprokázalo, žádné, ta změna ne, neprokázala žádné přínosy. Jak to bylo ve Švédsku? Ve Švédsku se očekávalo, že tam dojde k nějakému rozdílu v nehodách po změně času, ale studie ukázaly, že tam nedošlo k změně nebo k tomu nárůstu nebo ke snížení počtu nehod. Jak to bylo v Německu, tam naopak, když byl zaveden letní čas, tak se očekávalo, že se sníží počet obětí. Nicméně naopak se zvýšil počet, kteří zahynuli na silnicích, protože lidé vlastně byli delší dobu venku, jezdili delší dobu venku a tím pádem docházelo k většímu počtu dopravních nehod. Myslím si, že Viktorie už hovořila o nejnovější zprávě Evropské komise z roku 1999. Jde o to, že lidé v zásadě nejsou proti přechodu na letní čas, který se každý rok odehrává. A ještě chci zde um, citovat jednu studii, která se týká eh, zemědělství, zemědělské poradní služby z roku 1995. Ta říká, že pokud by Británie přešla na středoevropský čas, tak by to vlastně mělo větší dopady, pozitivnější dopady, že by to vlastně bylo nejlepší pro otázku bezpečnosti na silnicích. Takže na závěr. Pokud je ráno světlo, tak je to dobré pro bezpečnost na silnicích, ale ještě lepší je, když je světlo na silnicích i večer. Dále um, je také eh, v některých eh, zemích je ještě možná důvod zajít dále, nicméně to tady zatím ještě nejsou k dispozici veškeré údaje, eh, výzkumné údaje a také to může být ještě i politicky obtížná tato změna. To je tedy vše, co jsem chtěla v těch deseti minutách říci. Děkuji. Eh, thank you very much for the present. Děkuji vám za tuto prezentaci. To bylo výsostně zajímavé. A teď máme čas na dotazy z pléna a snad i na odpovědi eh, ze strany těch dvou eh, prvních řečníků. Dovolte mi, abych eh, tímto otevřel seznam žadatelů o slova. První je na řadě paní Niebler. Děkuji, pane předsedo. A nejprve bych ráda poděkovala zástupkyni komisi a také expertovi, panu expertovi. Dovolte mi k tomu jednu poznámku. Já jsem z velkého členského státu. Dvakrát ročně se tedy eh, lidé, si lidé musí přeře, přeřídit hodinky, je to pro ně nepříjemná věc. Pokaždé se nás ptají, jestli by nebylo možné tu změnu času zrušit. Já jsem si toho samozřejmě vědoma. Eh, zástupkyně komise má pravdu, že to, je, eh, že to není pouze evropská záležitost, že Evropa pouze harmonizovala to konkrétní datum, tak aby bylo možno harmonizovat eh, jednotný trh, že je to tedy záležitost členských států. Členské státy musí rozhodnout, jestli letní čas potřebujeme nebo ne. Ale věřte mi, že mnoho lidí se kvůli tomu zlobí u nás, eh, v mojí zemi a proto bych se ráda zeptala, jaké by byly následky toho, kdybychom letní čas odstranili. Já si myslím, že takováto studie, kdybychom něco takového zjistili, že by to bylo velmi uh, užitečné. A druhá otázka se týká druhého referenta, týká se to dopravy. Vy jste velmi podrobně líčil to, jak tedy vypadá situace podle vašich analýz, podle vaší empirické zkušenosti, pokud jde o bezpečnost silničního provozu. Já si myslím, že změna jízdního řádu vlaků eh, je velmi nákladná záležitost je to náročné, ale kromě toho je to také velmi nákladné. A proto bych se ráda zeptala, jestli k tomu máte nějaká spolehlivá čísla, spolehlivé údaje. A v druhém panelu tam půjde o to, jaké dopady má změna času na biorytmus. Já vám mohu říci, že mě psali různí lékaři, kteří hovořili a psali o dopadech na biorytmus lidí i zvířat a je to nepochybné, že to mnoho lidí e, trápí a zlobí a já tady tu otázku potom ještě jednou položím. Děkuji. Děkuji. Budeme mít možnost e, o biorytmech následně také hovořit. Dalším žadatelem o slovo je Herr Royal. I já děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Jsem nadšen tím, že se vůbec podařilo konečně zorganizovat slyšení na toto téma. Znamená to, že Evropský parlament se poprvé začne zabývat otázkou, jestli je dobře nebo špatně, že změnu času máme. Když jsem se tímto tématem začal poprvé zabývat já, tak se jednalo o banální otázku, jestli to, co je zapsáno ve směrnici, jestli se vůbec tady bude dělat to hodnocení, které je v, e, ve směrnici e, zapsáno. Komise to hodnocení udělala, o tom tady hovořila zástupkyně komise. Hodnocení proběhlo v roce 2007. Já doporučuji každý každému, kdo je tady přítomen, aby se podíval na tuto zprávu, která je vlastně shrnutím poznatků z jednotlivých členských států. Je to jako v kabaretu. Je to skutečně uh, velk, jeden velký vtip a nesmysl, protože uh, tam každý zkrátka napsal to, uh, uh, aby z čehož vyplynulo, že se tomu tedy nebude, nebude nutno věnovat. Vážně to nemůže být míněno. Uh, nikdy tady nebyly zjišťovány přesné informace. Komise tedy nedávno předložila další studii. Možná, že by bylo dobré, kdybychom se na tuto studii eh, podívali blíže, protože si myslím, že vědeckým kritériím tato studie určitě neodpovídá a je nesmysl vykládat na něco takového peníze. Myslím si, že po tomto slyšení eh, bychom se měli hlavně zabývat otázkou, jak získáme eh, dostatečně spolehlivé informace. Eh, já bych chtěl mít skutečnosti. Není důležité, že lidé říkají, že, se to, že to chtějí změnit. Chci informace o tom, že třeba v dopravě je více zraněných, více nehod, více mrtvých. To je přece jasný argument. Vždycky se říká, že to musíme harmonizovat na celoevropské úrovni kvůli jednotnému trhu. Eh, není to tak, že by tedy měl eh, letní čas zrušit nějaký jednotlivý členský stát. Eh, není možné, aby jeden stát letní čas zrušil a jiný ne, to je jasné. V tuto chvíli zjišťuji, že Každý říká, že začít musí ten druhý. Členské státy říkají, že musí začít Evropa a Evropa říká, že musí začít členské státy. Já se ptám, kdo je zodpovědný, kdo uh, zodpovídá za tu změnu, kdo je kompetentní k takové změně a kdo to celé může započít. Může mi o tom někdo něco přesně říci? Já bych za to byl velmi vděčen. Kdo vůbec může iniciovat takovou změnu? Protože to, si, to je podle mého názoru velmi důležitá otázka. V tuto chvíli uh, žádný členský stát tenkrát eh, nepožádalo o to, aby ta, eh, ten letní čas byl eh, zrušen. To mě velmi udivuje, ale to ještě neznamená, že je ta myšlenka špatná. Děkuji. Yes, I will take one... Ano, ještě jednu otázku a potom budeme mít možnost dát prostor našim řečníkům a pak další. A teď pan Zdechovský vážené dámy vážení pánové děkuji vám za otevření této diskuse na půdě evropského parlamentu. já myslím že je zde přítomna řada lidí důležitých lidí které tato diskuse velice, mm, velice zajímá a je důležité se bavit o otázkách které zajímají občany. já se touto problematikou zabývám více než šest let a za těch šest let jsem opravdu obdržel stovky, dopisů a četl jsem desítky studií které se touto problematikou zabývají. já nebudu kritizovat směrnici eh, evropské komise ale chtěl bych eh, a ani materiál výzkum chtěl bych tady zmínit některé výzkumy které bohužel tady ještě nebyly zmíněny. v roce two thousand and eight v magazínu the new england of medicine bylo zjištěno nebo byla představena studie která poukazovala na to že první tři týdny po změně ze zimního času na letní čas vzrostly infarkty o six až ten procent. Eh, sorry, sorry. We will deal with the questions of afterwards. Eh, studie z roku two thousand and seven v science, eh, eh, science daily eh, říkala že člověk není schopen reagovat na změnu času to znamená že jsou další nové studie které prokazují škodlivost střídání letního a zimního času. a já se chci zeptat jestli budeme na tyto studie které vyšly v nedávné době my jako evropská unie reagovat protože další třeba australský průzkum z roku two thousand and eight který se zabývá eh, biorytmy tak eh, ten eh, dělal studii v letech one thousand nine hundred and seventy one až two thousand and one a ten říká že v týdnu po změně eh, z letního, ze zimního času na letní čas se zvyšuje počty sebevražd a ty čísla samozřejmě uvádí v rozpětí five až seven a druhá otázka je otázka, otázka počtu havárií. tady byl, byl byla otevřena otázka, otázka eh, transportu. A moje otázka je, jak budeme reagovat na výzkumy třeba prezentované v magazínu sleep medicine kde eh, první dny po změně času se počty havárií vzrostly, eh, vzrostly o 8 nebo na eh, švédský výzkum, které, který hovoří o zvýšení počtu havárií o 11 Vím, že je to možná neprůkazné, že, jak jste říkal, že jestli je světlo nebo je tma eh, tak to velice rozhoduje na, eh, na havárii třeba zrazení, eh, sražení cyklisty ale pro nás je důležité že dochází tady systematicky rok po roce k nárůstu počtu lidí kteří jsou postiženi autonehodou. takže jsou toto dostatečně průkazná čísla pro to abychom se opravdu touto problematikou zabývali? děkuji. Eh, děkuji. Že, eh, teď bych se chtěl zeptat našich dvou prvních eh, ctěných řečníků, zdali by reagovali na otázky, které se jich týkají. Dám první slovo dámě, prosím. Děkuji za všechny dotazy. Samozřejmě, jak už tady bylo řečeno, je to velice, velice zajímavé eh, téma, které vzbuzuje hodně vášní eh, to, co jste eh, dostali jako zpětnou vazbu od občanů, to také slýcháme eh, eh, kolem sebe. Z hlediska komise jako instituce, jako instituce, která se má zabývat harmonizací možných důsledků pro vnitřní trh, musím říct, že to, co mohu tady eh, říct v tuto chvíli, je, že máme několik možností. Můžeme zrušit celou směrnici. To je jedna možnost. Poté, co bychom ji zrušili, tak je otázkou, co budeme dělat, pokud jeden či druhý eh, či další členský stát se rozhodne držet se eh, těch možností letního a zimního času a nebo můžeme jít do minulosti, a nebo na základě vnitřního trhu bychom mohli třetí řešení zakázat eh, členským státům, aby měnili letní a zimní čas. Ale alespoň do posud Evropská komise nedostala žádnou žádost od nějakého členského státu. Stížnosti, které dostáváme, to nejsou stovky a tisíce, jsou to ojedinělé počty Většina těch stížností pochází od nějakých občanů, e, tu a tam od jedné či dvou asociací e, podnikatelský sektor, firmy, ty eh, nejsou nějak zasaženy těmito změnami, eh, spíš naopak. Ty chtějí mít jasno, chtějí mít možnost eh, prostě dlouhodobějšího plánování, chtějí být v předstihu informováni, pokud se něco bude měnit. Takže pokud bychom tu třetí možnost dali na stůl jako Evropská komise, tak skutečně nejsme si jisti, co by se stalo. To znamená, že nevíme, zdali by došlo k dohodě mezi členskými státy či nikolik. Zdali by došlo k dohodě v Evropské Evropském parlamentu, či nikoliv. Takže, jak už jsem předeslala, z institucionálního hlediska máme opravdu malé manévrovací pole. Musím říct, že rozhodnutí o standardním čase se eh, tedy týká eh, něčeho, co spadá do výsostné pravomoci jednoho každého členského státu. abych odpověděl na eh, tu otázku ohledně těch časových eh, pásem a těch eh, harmonogramů, co se týče absolutně čistého vědeckého pochopení věci, tak samozřejmě je možné ukázat ta čísla a tak trochu se to týká té třetí otázky ohledně uh, Eh, eh, toho zvýšení a snížení eh, počtu těch silničních nehod. No, je prostě jasné, že by se k určitému zvýšení a snížení došlo stejně, protože to je prostě přirozená variace těch ročních období a e, lidé pak řeknou, že to je věc změny e, letního a zimního času, ale to je jenom do určité míry pravda. Já skutečně nemyslím, že se to dá úplně přičítat té změně letního času a zimního času a to je asi vše, co k tomu v tuto chvíli mohu říci. Děkuji vám. Další dotazy. E, pan Becker. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také všem expertům a zástupcům komise, kteří nám přednesli informace. Rád bych dal najevo jednu věc. Podle mě komise zodpovídá za to, aby se chopila iniciativy. Jak už to potom bude vypadat z legislativního hlediska, to je druhá věc. Nicméně komise má za úkol eh, v tom trouhelníku kompetencí chápat se iniciativy. To znamená, že to je podle mě ten důležitý poznatek. Podobně jako kolega, vycházím z toho, že v tuto chvíli nejsou žádné vědecky podložené dlouhodobé informace a poznatky. Domnívám se také, že všechny studie, které bohužel hovoří o mnoha eh, obětech eh, dopravních nehod, nejsou eh, dostatečně prověřeny. Možná mě opravíte, ale myslím si, že školáci i starší lidé jsou tedy zahrnuty eh, do těchto studií a měli, mělo by se ukázat, že jsou tedy častěji oběťmi, ale přesto to z těch studií nevyplývá. Kromě toho si myslím, že při zrušení eh, letního času by pro podniky nevznikly žádné škody, protože podniky jsou dostatečně pružné na to, aby to zvládly. Za třetí, nemyslím si, že by mělo jít o otázku, eh, toho, že se tedy letního času vzdáme. Jde o to, e, že se tedy vzdáme změny času jako takové. To bychom měli prověřit. Možná, že později někdo přijde s argumentem, e, který e, bude hovořit o tom, že je potřeba letní čas zachovat. To je možné, ale mně jde o to, abychom zkrátka zhodnotili otázku, proč vůbec změna času je zavedena, k čemu je dobré, dobrá, protože zatím tady nebyly dokázány žádné úspory v energetické oblasti a nemáme ani jednotné výsledky za oblast bezpečnosti silničního provozu. Musíme to samozřejmě pojímat jako dvě eh, oddělené oblasti a Rozhodnutí o těchto otázkách eh, bychom tedy měli eh, případně o rok posunout, pokud na to nebudeme mít dost času. Musíme si uvědomit, že jde o životy mnoha lidí a o miliardy euro. Děkuji. Děkuji, pan Líze. Děkuji, pane předsedo. A rád bych také poděkoval všem třem výborům, které zorganizovali toto slyšení. Já jsem jako koordinátor EPP inicioval i to, aby se tím zabýval výbor eh, Envy, nicméně bohužel kolegové z jiných frakcí se k mé iniciativě nepřipojili. Nicméně považuji za správné, že se toto slyšení koná. Kromě toho bych rád eh, podpořil to, co řekli kolegové přede mnou a rád bych na to navázal. Zástupkyně komise říká to, co jsme slyšeli už dlouhé měsíce a roky, a sice to, že zatím žádný členský stát nepožádal o to, aby se letní čas zrušil. Nicméně to je takový začarovaný kruh, e, protože pokud e, to nepředloží členský stát a komise nic neudělá. Proto musíme zahájit evropskou diskuzi. A já si tedy dovolím říci, že vztah mezi komisí e, by tady měl být zohledněn, pokud tedy komise, eh, parlament předloží zprávu z vlastní iniciativy a po, požádá komisi, aby navrhla zrušení eh, letního času, tak eh, učiníte tak? Já si myslím, že komise byla vždycky dostatečně kreativní, když jsme chtěli něco eh, vytvořit z politického hlediska. A já si tady myslím, že eh, pokud eh, to, to v minulosti bylo potřeba, ta komise návrh předložila. Neříkejte mi, že v tuto chvíli to možné není. Pokud jde o vztah parlamentu a komise, tak musíme tady najít nějaký vhodnou reakci na toto téma. Děkuji. Děkuji a nyní paní Hautala. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla podpořit téměř všechno, co zde zaznělo od kolegů v této diskusi. No a co se týče prezentace, kterou přednesl odborník na bezpečnost silničního provozu, tak bych chtěla říci, že podle toho, co slyšíme, je dopad eh, zavedení letního času velice různorodý v různých částech Evropy. Já tedy pocházím ze severní Evropy a tam opravdu, když je listopad nebo prosinec, tam opravdu trpíme tou tmou. Třeba když byste navštívili Finsko v prosinci, tak tam snad není ani mm, vůbec eh, nějaká světlá chvilka během toho dne. Takže si ale musíme také uvědomit, že jsou zde různé dopady, které si vlastně v té prezentaci navzájem odporují. Takže třeba jste říkali, že v Německu tedy zavedli ten letní čas, ale lidé, když byli delší dobu venku, tak zase to vlastně vedlo k tomu, že tam byl větší provoz a že nakonec více, tam bylo více nehod. Takže to je trošku v rozporu pokaždé, když, jste hovoří, když hovoří pan Timmermans, tak říká, že každá směrnice musí mít přidanou hodnotu. A já se ptám, má tato směrnice opravdovou přidanou hodnotu? Já mám o tom vážné pochyby. Myslím si, že by bylo naprosto v souladu s legislativní filozofií komise, aby tato směrnice byla zrušena. Mohlo by to být takový hezký příklad v rámci programu REFIT, že by loni eh, se eh, mě někdo ptal, co bych chtěla jako první zrušit v rámci programu REFIT. A já jsem řekla, že bych chtěla zrušit směrnici o úpravě letního času a měla jsem na Facebooku asi tisíc eh, lajků. Hm, takže nevím, jak komise, nebo komise říkala, že má um, také nějaké reakce. Také jste hovořili o tom, že firmy mají zájem na tom, aby ty situace se neměnily, aby, aby tam byly dlouhodobě, aby mohly dlouhodobě plánovat, ale já si myslím, že určitě podniky nechtějí, aby vůbec žádné změny obecně se neprováděly. No a pak jste také hovořil o tom, že komise má právo eh, zákonodárné iniciativy, ale také pan Líze upozornil, že i parlament může připravit eh, buď tedy zprávu z vlastního podnětu, nebo třeba tím, že budeme mít zde většinu. Takže my jsme opravdu zde e, zástupci lidí a vypadá to, že mnozí lidé s tím mají problémy. A nevím, zda mohu souhlasit s tím, co říkal pan Becker. Já třeba si hodinky vůbec neměním. Já si říkám, no tak, dítě to ani nemá cenu, za půl roku se to zase změní, takže mm, opravdu si myslím, že vůbec se ty hodinky měnit nemusí. Dobře, říká pan předseda. Zeptám se, zda naši dva hosté chtějí reagovat na tento soubor dotazů. Zástupkyně komise? Já se omlouvám, možná jsem se špatně vyjádřila. Já jsem eh, hovořila o tom právu zákonodárné, o té, o té zákonodárné iniciativě komise, ale je pravda, že parlament se samozřejmě může zapojovat do této fáze a zprávy parlamentu jsou velice užitečné. Já jsem říkala, že zatím se na nás neobrátil žádný členský stát s oficiální žádostí o zrušení. My máme zde ty možnosti, o kterých jsem již hovořila předtím. Ale nakonec, ještě předtím, než předložíme případné návrhy, tak nejprve musíme provést posouzení dopadu. Musíme přinést číselné údaje, kvalitní číselné údaje. Musí to být eh, údaje, které poskytnou členské státy, musí být kvalitní, protože pokud opravdu chceme vytvořit rámec kvalitní a kvalitnější legislativy, tak když chceme pozměňovat stávající legislativu nebo chceme zrušit, legislativu, tak musíme postupovat tak, jak se má. Ale tam jde o to, že kdyby třeba některý členský stát z těch 28 se rozhodl, že stále chce měnit zimní a letní čas, tak myslím si, že bych se, divila bych se, kdyby to opravdu nemělo žádné dopady na podnikání, na to přeshraniční podnikání. Já si myslím, že ten, to přeshraniční podnikání by bylo nějakým způsobem ovlivněno takže zatím jsme nedostali žádné eh, oficiální žádosti členských států, abychom se vydali tímto směrem, ale já bych chtěla mm, vyzvat Evropský parlament, aby připravil třeba nějaké výzkumné podklady, mm, abychom mohli definovat nějakou eh, cestu, jakou se udat, jakou se vydat. To si myslím, že by byla velice dobrá iniciativa, bylo by to užitečné pro občany. Komise samozřejmě nechce říct, že v následujících stoletech nebude nic měnit, ale chceme postupovat podle zásad lepší regulace, better regulation, a abychom měli lepší výsledky. <clears throat> Děkuji. Já se ještě vrátím možná k tomu poslednímu bodu, který jste byl. To byl velice důležitý bod že opravdu v Evropě ten dopad vypadá různě, ten dopad se liší, někteří lidé, některé země z toho mají prospěch, jiné naopak. Ehm, ale myslíme si, že celkově v Evropě je snížený počet nehod. Je, je to ale spíše takové modelování, takové modely ale pak tam mohou být ještě takové ty nežádoucí účinky, jak jste o nich hovořili. Například lidé mají, eh, pokud je delší dobu světlo, tak lidé chodí více ven, je větší provoz. Mm, takže my bychom chtěli eh, vlastně minimalizovat ten provoz. Takže je obtížné najít tam dobrou rovnováhu, abychom co nejvíce využili tu situaci. Já se také myslím, že to nakonec bude politické rozhodnutí. Měli by, měli by vlastně se na tom všichni shodnout, že tedy buď všichni, eh, anebo zda tedy se rozhodnou členské státy, že tam budou mít, eh, že tam tedy budou, že tam budou rozdílná uspořádání. Já si myslím, že prostě někdo bude muset eh, udělat oběť a bude to asi dost nepříjemné rozhodnutí, pokud se to bude řešit. Děkuji a ještě poslední dva dotazy na tento blok. První paní Kaufmann. Děkuji, pane předsedo. Na rozdíl od mých předřečníků bych ráda položila otázku. A předem neříkám, jestli se mi změna času líbí nebo ne. Jsme tady na slyšení. Ráda bych položila otázku kolegovi z Velké Británie. Zajímá mě souvislost mezi počtem obětí dopravních nehod a změnou času, kterou tady prezentoval. Eh, ráda bych se zeptala, jestli skutečně může konstatovat, že to je vědecky podložená souvislost jestli je to vědecky prokázáno, protože dopravní nehody mají různé příčiny. To znamená, že osobní automobily mohou být například ve špatném technickém stavu. Eh, kromě toho může být řidič pod vlivem alkoholu, eh, nemusí dbát na pravidla silničního provozu a tak dále. Samozřejmě, že je to tak, že pokud se podíváme na počty účastníků silničního provozu, především na silnicích, tak víme, že počet aut, automobilů na silnicích v minulých letech extrémně vzrostl. To znamená, že se vůbec nedivím, že v době, eh, kdy je dopravní špička, je počet dopravních nehod zvlášť vysoký. nemyslím si, že by to nutně souviselo se změnou času. Může to souviset zkrátka s tím, že je dopravní špička. Proto bych se ráda zeptala, jestli můžete říci něco o tom, jestli je tady přímý vztah mezi počtem dopravních uh, nehod a jejich oběťmi a uh, změnou času. Thank you. The last question by... Děkuji a poslední otázku paní Šojdrová. So thank you, Mr. President. Ano, děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit česky, protože zde máme mnoho českých hostů, takže přijdu do češtiny. Pane předsedo, já eh, bych se chtěla eh, přidat k těm, kteří zde mají tu iniciativu vůči Evropské komisi, eh, aby předložila studie které přijdou s tím jaké dopady by takováto změna čili zrušení směrnice a přechod na jeden čas jaké dopady by to mělo protože myslím že pan senátor schiller který zde je ani netušil jak velkou podporu zde mezi poslanci bude mít a já jsem velmi ráda že kolegové z různých zemí z různých politických stran zde vyjadřují určitou snad i dlouhodobou podporu právě tomuto záměru směru zjednodušit situaci neměnit zbytečně ehm, čas pokud to není nutné. já to vidím že to je spíše otázka odborná čili chci abychom se o tom bavili bez emocí čistě věcně ano a je k tomu potřeba doložit jaké dopady by tedy případný přechod na jeden čas měl. myslím si že to prostě smysl má. nepochybně bude muset dát souhlas rada tedy členské státy a samozřejmě i parlament ale iniciativa zde je evropská komise to slyší a já velmi ráda podpořím eh, případně nějakou eh, písemnou otázku písemný požadavek směrem k evropské komisi právě na předložení takovéto studie dopadu případně změny směrnice. myslím si že eh, k tomuto bychom mohli jako evropský parlament přispět protože máme ohlas z našich Eh, jednotlivých členských států. já děkuji těm kteří tu iniciativu tady měli eh, z mé země zejména panu senátorovi schillerovi. děkuji. Eh, děkuji a teď bych poprosila o reakce. Poprosil o reakce, vy máte první slovo, madam co se týče o možná, možné žádosti o do, studií e, o dopadech, e, která by se zabývala zrušením letního a zimního času. To může provést komise, ale samozřejmě i parlament může v tomto směru nějakou takovouto studii zadat. E, ale samozřejmě pak je tady ještě otázka rozpočtových možností a priorit Junckerovy komise. A letní čas prozatím mezi těmi prioritami nefiguruje. Ale na základě e, požadavku e, je samozřejmě e, potom vše možné, pokud také rozpočtová, rozpočtový orgán svolí. Pokud bych měl reagovat na první dotaz, tak všechny nehody, prakticky všechny nehody jsou eh, výsledkem prostě sloučení celé řady faktorů. Eh, jsou to eh, prostě otázky mechanické, mechanických vlastností vozu, skutečnosti zda jedení světlo či ne, skutečnosti v jakém stavu se nachází řidič vozu a tak dále. Takže prostě nemůžeme říct u nějakého konkrétního typu nehody, že došlo k ní k tomu, že, protože byla tma nebo šero. Ale co tady vidíme, vidíme, je nárůst počtu těch nehod, ke kterému dochází prostě ve stejnou hodinu, buď, buď když je tam světlo, či naopak není. Takže něco je nepochybně e, náhodou, něco je ovšem zapříčiněno právě tou skutečností, že je šeročitma. E, a jsou tady různé vědecké přístupy k tomu modelování, hovoří se o objemu dopravy, stále se díváme na počet nehod na kilometr jízdy, abychom opravdu srovnávali srovnatelné, spíš než jenom počet nehod, protože to samozřejmě nebere v úvahu další parametry. A pak jsou tady ještě jiné možnosti, abychom mohli identifikovat eh, počet nehod jako takových, zdali je tady více nehod ve tmě či šeru, eh, srovnáváme údaje za rok a tak dále. Je těch prost, možností prostě více a je téměř jasné na základě všech těch výsledků, že e, v létě máme nehod méně a že k těm e, a že bychom měli menší e, snížení nehod, pokud bychom neměnili čas. Děkuji vám. Takže my jsme teď, dalo by se říct, skončili s tím prvním blokem. Chtěl bych poděkovat našim dvěma vzácným hostům takovým optimistickým sdělením v tom smyslu, že e, máme silné spojence i Evropské komisi, konkrétně paní komisařka Běnkovská, zodpovědná za vnitřní trh, e, mi řekla, že z e, hloubky svého srdce je ona proto, aby se zrušil letní čas. Tak, to je tohle. A teď druhá část našeho veřejného slyšení. A slovo má paní profesorka Marta Merou z Ludwig Maximilian University v Měchově z Ústavu pro lékařskou psychologii. Prosím. Mr. Svoboda, Mr. Vážený pane Svoboda, vážený pane Busku, vážený pane Kramre, dámy a pánové, poslankyně a poslanci, velice děkuji za přizvání na dnešní slyšení, protože to je velice důležitá diskuse, jak eh, co si počít s letním časem. Už jsme si vyslechli informace o dopravě, o cestovním ruchu, o ekonomice a v následujících deseti minutách vám řeknu, jak se na takzvaný letní čas díváme my vědci. Já se jmenuji Marta Merou, jsem profesorkou na katedře klinické psychologie v, na Univerzitě Ludvíka Maximiliána. Zkoumám cirkadiální rytmy, cirkadiální hodiny a nebudu se zastupovat ani tak svou práci, um, protože mm, budu hovořit hlavně o chronobiologii a budu také hovořit o výsledcích práce mého kolegy Tila Röneberga, který rovněž působí na katedře klinické psychologie v Mnichově. Nejprve vás požádám, abyste se všichni zamysleli trošku nad tím, eh, jak eh, to vypadá u vás doma, kdy chodí spát vaši partneři nebo děti, a jak, když to porovnáte s tím, s tou dobou, kdy chodíte spát vy, asi si uvědomíte, že většinou chodí spát každý jinak, takže například eh, dospívající spíše chodí spát později, menší děti zase chodí spát dříve a dokonce i mezi dospělými jsou velké rozdíly a každý má nějakou preferovanou hodinu, kdy eh, se ukládá ke spánku. A já si myslím, že když se zatím zamyslíte, tak si uvědomíte, že se nejedná o nějakou preferenci tom samotném významu, protože vy si to vlastně nemůžete vybrat. Eh, eh, vás řídí vaše biologické hodiny a biologické hodiny jsou naprogramované ve vašich genech, takže to je první důležitý bod. Druhý důležitý bod je to, že doba, v kolik hodin chodíte spát, to je pouze určitá špička ledovce, protože biologické hodiny kontrolují náš život na celé řadě, na celé, v celých věcech. Týká se to aktivace genů, hormonální, hormony, chování, kognitivní výkon. Také to má eh, dopad na metabolismus, kardiovaskulární funkce, imunitní systém a další systémy. A ten systém funguje tak, aby všechny tyto systémy fungovaly co nejlépe v určitou dobu dne. Třetí koncept, o kterém chci hovořit, je to, že cirkadiální hodiny vnímají eh, prostředí, vnímají světlo a tmu a jak načasování, tak objem světla eh, pomáhají eh, nám vlastně přizpůsobit naše své biologické hodiny. Dopad světla na vaše biologické hodiny je tak silný, že když budete žít ve, ve východní části časového pásma, tak budete vstávat eh, vlastně relativně dřívěji, a dopad světla na vaše biologické hodiny také tak silný, že vlastně eh, se můžete, vlastně může se vám pozměnit eh, to, jaký máte chronotyp. Takže dopad světla je tak silný, že když večer budete vystaveni většímu objemu světla než ráno, tak vlastně se změníte a stane se z vás člověk s pozdním chronotypem. Pokud um, byste žili v, ve souladu se svým prostředím, se světlem a tmou, tak byste vůbec nepotřebovali žádného budíka. Ale tedy bohužel mm, kolega Runeberg, který připravil speciální dotazník o chronotypech, zjistil, že 80% lidí musí mít budíka, eh, aby se v pracovní dny vzbudilo. Jaké jsou důvody? Jednak sociální, časové programy, stáváme brzy do práce a do školy. Jaké je zde trend eh, k tomu, že jsou zde spíše prostředí špatně nebo málo osvětlená. A také je zde tedy letní čas, který vlastně ještě ty hodiny, ty, ty sociální hodiny posouvá o hodinu dopředu nebo zpět. Takže jak to vypadá, když se ráno budíme za eh, pro pomoci budíku? Většinou je to tak, že chodíme spát o trošku dříve, než když je víkend, ale vstáváme vlastně mnohem dříve. Ještě mnohem dříve, než bychom vstávali podle svých biologických hodin. Čtím je náš spánek jednak zkrácený a je také neoptimálně načasován, protože jsme vlastně vzhůru, eh, když už nám hodiny říkají, že bychom měli jít spát. Eh, můžeme to vlastně porovnat také s pásmovou nemocí, je mm, to takzvaný četlek. A vlastně to, že vás takto nutí vstávat eh, budík, eh, tomu se říká sociální četlek, sociální pásmová nemoc. Eh, ta cestovní pásmová nemoc, ta, mm, to utrpíme pouze příležitostně, když někam cestujeme. Nicméně tato sociální pásmová nemoc je tedy každodenní, přítomná, trvá to týdny a týdny, roky a roky. A dopadem je Eh, ty, ty dopady se týkají jednak, tedy to může být eh, spánková deprivace, která vede ke špatnému výkonu, špatnému úsudku, také to může vést i k různým osobnostním změnám, třeba snížená empatie nebo snížené sociální kompetence. Další dopad tohoto sociálního četlegu vede vlastně k narušení biologických hodin, Znamená to, že, se vlastně, že jsme aktivní vlastně ve špatnou dobu. E, tento sociální četlek také koreluje s závislostí na nikotinu, alkoholu a kofeinu. Sociální četlek se také spojuje s nadváhou, metabolickými onemocněními a depresemi, což jsou vlastně všechno veliké zdravotní problémy 21. století. A opravdu vidíme, když se podíváme na tyto korelace, Eh, tak se ukazuje, že to je opravdu statisticky významné. A třeba čím je silnější ten sociální četlek, tím se více vyskytuje nadváha. Toto všechno je důležité, abychom věděli, abychom pochopili, jak eh, letní čas ovlivňuje zdraví. Přechod na letní čas nás vlastně posune o jednu hodinu. A naopak zase na podzim se ten, mm, vlastně přijdeme o tu jednu hodinu. Nicméně dopad eh, a vliv světla na naše biologické hodiny je tak silný, že je silnější, než jsou ty sociální hodiny. Takže když máme letní čas, tak prostě musíme jít do práce o hodinu dříve a tím se vlastně akumuluje ta sociální pásmová nemoc. Máme zde dvě takové hlavní kategorie dopadů, které se spojují s letním časem. První jsou okamžité dopady, například eh, zvýšení počtu srdečních infarktů a také zvýšení nehodovosti v prvních dnech po zavedení po změně času a ten, tím druhým dopadem jsou chronické efekty, <clears throat> to znamená eh, více cigaret, více alkoholu, více větší výskyt nadváhy a také více třeba diabetu typu 2, více depresí. Jsou to vlastně všechno moderní epidemie a výrazně eh, dopadají na, eh, náklad, na zdravotnické náklady. Také hm, například existuje jeden odhad, který říká, že celkově se vlastně jedná o 1% HDP, což v Evropské unii by bylo 131 miliard euro ročně. Takže pokud bychom se zřekli letního času a zřekli bychom, tím pádem by zde nebyl ten sociální četlek, tak by se toto číslo výrazně snížilo. Ještě eh, uvědom, je důležité uvědomit si, že třeba dospívající um, trpí nejvíce touto, tímto sociální pásmovou nemocí. Eh, Evropa je velice pyšná na své vzdělávání a Mm, uvědomuje si, že právě vzdělávání bude mít klíčovou roli v budoucnu. Nedávno jsme zveřejnili studii, která ukazuje, že e, studenti středních škol, kteří jsou takzvané sovy s tím pozdním chronotypem, e, mají horší výkon třeba u zkoušek, které se konají brzy ráno v porovnání s tím, že kdyby se ty zkoušky konaly později. Takže vlastně Ehm, rozhodujeme, kdo půjde na univerzitu nebo kdo půjde na nějakou jinou školu ehm, a vlastně velice to ovlivňuje to, jak, jaký má ten člověk chronotyp. Ehm, víme, že tedy letní čas zvyšuje ten sociální četlek a že chronický sociální četlek vede ke sníženému výkonu, k zdravotním problémům. Z vědeckého hlediska vám tedy doporučujeme, aby zde aby byl zrušen letní čas eh, a celkově se tedy tím sníží to, ten sociální četlak, to sociální pásmová nemoc u evropské populace. Děkuji. Thank you, madam. Eh, Děkuji vám, madam. Teď eh, mám před sebou druhý příspěvek v rámci tohoto bloku. Doktor Werner van den Bruvane z výzkumné skupiny e, Vláda a právo z Antwerpské univerzity. Prosím, pane, máte svých deset minut. Děkuji, pane předsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci Evropského parlamentu, děkuji vám za pozvání. Z hlediska lepší regulace několik bodů k směrnici. Nejprve právní význam, e, potom hodnocení dopadů a pak směrnice. Nejprve tedy právní základ a e, vysvětlení. Druhý a třetí bod memoranda se týkají e, dodržování přiměřenosti a subsidiarity a já se k tomu také vyjádřím. Úvodem dovolte, abych řekl, jaká je tedy, jaký je právní význam. E, tento program eh, samozřejmě jde ruku v ruce s hodnotícím programem. Jde o to, abychom zajistili eh, vyváženost a jsou v té zprávě informace o možnosti racionálního přístupu a do toho patří také vlastně e, přeskum soudního dvora. Soudní dvůr se může zabývat legislativou velice komplexní, e, přestože vlastně e, soud ještě legislativcům v tomto směru dává poměrně volnou ruku. Pokud chceme e, dosáhnout toho, abychom věděli, jak je dodržována přiměřenost a subsidiarita, tak jsou tady studie o dopadech e, takže směrnice byla přijata dřív než program o lepší e, regulaci, ale jde o to, abychom vysvětlili důvod, který vedl k vybrání konkrétního právního základu. Nejprve právní základ pro směrnici 2000 84 je eh, tedy ustanovení eh, ve článku 114, eh, bývalý článek 95, který umožňuje přijímání opatření, především směrnic, které jdou cestou harmonizace národních opatření, aby se sjednotilo fungování vnitřního trhu, tak jak je to řečeno ve článku 26.2. Takže aproximace práva, ale tři omezení. Žádné specifické, za předpokladu, že tady není žádné speciální opatření. ustanovení lex specialis, za druhé, že to opatření musí zlepšit fungování vnitřního trhu, a to je především důležité, a také e, jenom odlišnosti drobné mezinárodními úpravami nestačí. A pak je e, ta otázka e, zrušení případného narušení konkurenčního prostředí. V případu Vodafone z roku 2009 eh, to soud schrnul a tady znovu eh, musím citovat, eh, podle článku 95 se jedná o to, že musí dojít ke změně podmínek pro vytváření fungujícího vnitřního trhu. Pokud ovšem dochází k nedodržování e, e, svobod či k narušení konkurence, tak nestačí e, vybrat článek 95. Musí se tady opravdu prokázat, že tady je důsledný přímý dopad na vnitřní trh a nebo na konkurenční prostředí. Takže to, co soud říká, přímý dopad na vnitřní trh e, nebo e, výrazné narušení konkurenčního prostředí, to se špatně vykládá. E, v německém federálním systému byly podobné instituty zavedeny tam, kde se jednalo o to, zda přijmou či ne federální opatření. Pokud tedy máme e, v tomto směru, pokud tedy e, se takto mělo postupovat, tak bylo třeba doložit případné negativní e, důsledky. Legislativec musel nést tí důkazové břem, důkazní břemeno. A e, museli se tady samozřejmě zohlednit i další e, prvky, vyjmout i relevantní faktory. Zásadní věc, e, pokud tady máme vést nějakou analogii, je pak otázka toho, té studie o dopadech a vysvětlujícího prohlášení. Tady v našem případě jde o konzultace ekonomických subjektů, které většinou jdou cestou harmonizace, podpory harmonizace letního času času. V minulosti e, ovšem toto stačilo. Nicméně e, vysvětlující prohlášení z roku 2000 a především otázka zlepšení vnitřního trhu e, dají jako dostatečné důvody pro, důvody pro to, aby Unie konala. A teď přiměřenost a subsidiarita. Nutnost dodržování přiměřenosti je samozřejmě třístraná. E, rozsah opatření, jeho charakter a e, výše nákladu a e, přínosů. V tomto směru nařízení, pardon, omlouvá se řečník směrnice harmonizující vnitrostátní právo je ta nejméně intruzivní možnost. Přiměřenost je také katalyzátorem pro vytváření právních norem na základě důkazů, ale to, co předkládá dále vysvětlující prohlášení, není zcela přesvědčující. Takže komise tady vyšla z nezávislého eh, typu dokumentu eh, a tyto eh, důsledky, tyto závěry nejsou zcela přesvědčující, jak ostatně také komise musela uznat. Eh, a eh, v oblasti zemědělství třeba eh, i samotné vysvětlující prohlášení nehovoří o možných důsledných závěrech a hodnocení vlastně probíhá i teď, 16 let později. Volný čas, cestovní ruch a doprava byly hlavními hnacími silami, zdá se, pro e, dodržování letního času, ale detailní hodnocení tady vlastně vyšlo pouze z jedné hypotetické zprávy ve Francii v roce 1996. Soudní dvůr e, vyžaduje, aby tady jednotliví e, žalobci přišli s kvalitativními a dohloubky jdoucími údaji. To samé platí pro evropského legislativce potom teprve je možné, aby soud vše zhodnotil. Je třeba tady říct, že přestože ty důkazy nejsou přesvědčující, eh, tak eh, aby soud dál eh, konal, je třeba, aby tady byl opravdu konstatován výrazné pochybení. Vysvětlení, co se týče subsidiarity, to je předmětem článku 5.3 smlouvy Hovoří se tady o přidané hodnotě e, akce Evropské unii a to jde ruku v ruce s vysvětlujícím prohlášením. Já teď nebudu opakovat to, co e, prohlášení e, stanovuje v odstavci 4.1, ale tady prostě Eh, je to obdobné, jako eh, tomu bylo v minulosti. Eh, soud byl v minulosti permisivnější, ale toto, tento přístup byl opuštěn a jak rozhodnutí ve věci Vodafone ukazuje, tak toto hodnocení dopadu se může opravdu stát zcela zásadním. Pokud bych mám toho ještě více o Vodafonu ve svém písemném Eh, příspěvku. Tady vlastně neexistuje žádná odpověď na těch pět otázek v eh, studii o dopadech. Jsou tady ty nadnárodní aspekty, možné aktivity, které by realizovaly členské státy i Evropská unie. Nikde v memorandu se také nehovoří o e, rozsahu E, vlastně odlišností při implementaci e, letního e, času a také vlastně se nemluví o tom, proč by členské státy nemohly tyto věci lépe koordinovat mezi sebou. Přidaná hodnota v tomto případě Evropské unie spočívá v aktu harmonizace a tady vlastně ten postoj členských států není dále vůbec řešen, není vůbec zmiňován. A teď se dostávám k závěru. Eh, směrnice eh, byla přijata předtím, než byl přijat eh, přístup Smarter and Better Regulation. Takže přiměřenost, subsidiarita a výběr právního základu jsou nepřesvědčivé, takže jde o to, E, jak se věci postaví soud, je třeba si také uvědomit, že e, tady je nedostatek opozice, politické opozice vůči stávajícímu e, právnímu nástroji, který tato směrnice představuje. Děkuji. Já děkuji vám. A po těchto dvou příspěvcích ještě jednou máme možnost položit dotazy oběma našim vzácným řečníkům. Pan Becker. Diesmal nur ganz kurz. Tentokrát budu stručný. Mám totiž pocit, že pokud jde o poslední dva expertní příspěvky, můžeme mít pocit, že eh, je změna, že, že tedy eh, naše pocity a názory jsou eh, správné, že musíme tedy revidovat status quo. Nevíme, jaký bude výsledek. Já svůj osobní názor nechám stranou, ale jsou tu důvody. Především tedy je zmínila uh, ta chrono, paní chronobioložka. Jde o to, že tady dochází k určité změně v životě lidí, který ne, které, která není bez významu. A nyní pan Líze, děkuji. Děkuji také oběma referentům. Mám otázku na paní profesorku Merou. Pokud jsem vás správně pochopil, myslím si, že je důležité, abychom to ještě jednou zopakovali a vyjasnili. Pokud jsem to správně pochopil, tak z vašeho pohledu není důležitá pouze změna času, která dvakrát ročně dochází, a doba potom, ale e, vůbec skutečnost, že máme letní čas, to znamená, že jsme nuceni vstávat o hodinu dřív a biologické hodiny mnoha lidí zkrátka něco takového nezvládnou a proto tedy vznikají všechny ty nemoci, o kterých jste hovořila. Pochopil jsem to správně? To by totiž znamenalo, že bychom neměli mít změnu času, ale navíc to, že bychom měli celý rok zůstat u zimního času, což je přesně to, co si, eh, co, co ještě eh, neříkali eh, občané, to znamená, že o tom bychom museli nadále diskutovat. Děkuji a nyní pan Royl. Já bych chtěl také poděkovat řečníkům a připojit se k této otázce. Zajímalo by mě, jak to je. To, co jste tady přednesli, je to Eh, rozšířený názor v rámci vědecké obce, která se tím zabývá, a ne, nebo eh, to naráží na eh, rozpory. Samozřejmě, že úplně bez rozporu to nebude nikdy, ale je to rozšířený názor, to je jedna věc. A druhá věc, máte vysvětlení, proč tyto skutečnosti, které jsou v podstatě velmi závažné, proč při jednání politiků nemají význam. Proč se na ně tak málo dbá? Já to mohu také potvrdit, protože já jsem se poprvé touto otázkou zabýval tehdy, když se na mě e, obrátila jedna občanka. Já jsem to do té doby nebral tak vážně. Já si myslím, že ten problém je zajímavý, ale vždycky jsem si říkal, že není jisté, jestli to s těmi zdravotními dopady je tak vážné, jestli je to tak špatné. A proto se ptám, e, čím to je. E, a za třetí, je možno kvantifikovat Nevím, jestli je to vůbec možné. Je možno kvantifikovat, jak velká je část těch lidí, kterým to působí problémy? Je to jen malá část, anebo je to velká část obyvatelstva? A e, nebo je jich ještě mnohem víc? Děkuji. Thank you very much. Uh... Děkuji. Mohla bych, já bych teď rád požádal vážené hosty, aby na to zareagovali, nebo ne, ještě ne, ještě otázka pana Lebretona. Merci, monsieur le... Děkuji vám, pane předsedo. Já bych rád řekl, do jaké míry bylo to dnešní eh, zasedání zajímavé. Chci poděkovat všem, kteří přišli, aby nás informovali o různých eh, aspektech eh, toho letního a zimního času. A teď se nám tak trošičku tvoří, točí hlava a klademe si otázku, proč vlastně ten letní čas vznikl, protože ty nejrůznější argumenty, které to jakoby ospravedlňovaly, padají jako Eh, by stály na hliněných eh, nohou. Eh, zdá se, že i ta dopravní bezpečnost není argumentem, nehod je víc, biorytmy jsou za, výrazně tedy zasaženy, jak je nám řečeno, to omezuje efektivitu jednotlivců, provokuje to problémy zdravotního rázu, únavu, Eh, pak eh, údajné úspory. No tady jsem zaslechl nějaký údaj, který je tak neuvěřitelný. Údaj, kolik by stál přechod na letní čas. Eh, já si vůbec kladu otázku, zda to z francouzské kabino šlo dobře a kladu otázku paní Mero, jestli jsem dobře slyšel, tak by to stálo 131 miliard eur ročně, ten přechod na letní čas, tak se zeptám, ptám se teď, jestli jsem dobře pochopil. Pokud ano, tak je to strašlivé. A pan Van der Boen, ten ještě eh, do toho nasypal sůl, protože řekl, že ten eh, právní, eh, to právní, právní odůvodnění, které vlastně letní čas podporovalo, zdá se také není úplně pevné. Proč jsme tedy vůbec šli cestou letního, šatu, letního času? Pardon, nebylo to jenom ideologie, když tady evidentně neexistuje žádná výhoda. Děkuji. Ještě dřív, než dám slovo eh, váženým řečníkům, tak bych chtěl se ujistit, že pan Le Breton eh, ví, že tady bude ještě jeden příspěvek, eh, že toto není konec celého slyšení, že tady máme ještě jedno kolo, jeden příspěvek dál. Takže možná pan profesor Mayer by mohl začít. Paní profesorka, pardon. Děkuji za dotazy. Já jsem si tady poznamenala pár bodů, abych vyjasnila určité aspekty toho, co tady zaznělo. Jeden z našich hostů eh, hovořil o problémech eh, se spaním, které trvají eh, přibližně týden. My jsme to všechno podrobili studiím, bylo to na vzorku zhruba 50 lidí a e, ukázalo se, že e, s, tím, s tou změnou na jaře e, se lidé vyrovnávají poměrně rychle, relativně rychle. A to u těch včasných chronotypů. U těch pozdních chronotypů tam je tomu jinak. Tam to skutečně přetrvává i sedm týdnů. Takže lidé prostě na to reagují tímto způsobem. Eh, je to tedy eh, takové důraznější eh, a víc to trvá, než jsme si mysleli. A také jste si kladl otázku, zda jsem nenavrhovala, abychom zůstali u, zemního, u zimního času. Přesně to jsem navrhovala. Je to na základě důkazů z studií chronobiologických parametrů. To je prostě můj závěr, který jsem učinila. A kolí, kolega zde tady vedle si eh, eh, říkal, proč jsme vlastně o tomto všem eh, neříkal, eh, nehovořili dříve. Já si myslím, že chronobiologie je vlastně poměrně nové eh, téma, nová disciplína a vlastně dřív nebylo až tak úplně jasné, jak, ten, jak ty biologické hodiny fungují. Biologické hodiny to vlastně načasovávají všechny tyto procesy na specifické období ve dne a evoluce tak naznačovala, že v určité denní době se se určité věci mají dít a, dít. a my, když se do toho začneme pouštět, když se začneme do toho míchat, tak po eh, hladině eh, uměle můžeme jakoby fungovat dál, ale v zásadě všechno jde. Možná jenom neodpovídáme na otázky tak rychle, jsou to drobné, nepatrné změny, nicméně jsou to malé, drobné změny, které, a zase Eh, vlastně toto říkám na základě určitých eh, epidemiologických výzkumů, eh, změny, které se nasčítávají. A já si myslím, že biologické hodiny a ten sociální jet lag je vlastně takovou nemocí takových malých, malých drobných dopadů. To se těžko vysvětluje, ale dejme tomu takto. Pokud máte určitou mutaci, Eh, eh, genu s Huntingtonovou chorobou, tak ji můžete eh, také získat, tuto chorobu. To je ovšem velký důsledek. Ale pak jsou tady maličké důsledky. Maličké důsledky, které se ale projevují v dlouhodobém horizontu a pak skutečně onemocníte. A to je přesně ten typ choroby, který zapříčinuje ten sociální jetlag. Představuje se různými způsoby, srdečními chorobami, metabolickými chorobami a chorobami metabolickými metabolismu a tak dále, protože eh, ten, eh, ty hodiny všechny tento systém kontrolují a když jsou narušeny, tak eh, to je prostě znát. Já jsem připravila takovou bílou knihu, která měla říct, že my, chronobiologové v Evropě, eh, vám eh, ji předloží a bude to samozřejmě také eh, propojeno s internetovou stránkou tohoto slyšení. Je tam ta jedna strana toho zhuštěného obsahu, toho, jak se na věc díváme my jako chronobiologové a doporučuji vám to k přečtení kolik je zasaženo, takže sociální jetlag je něco, co eh, prostě eh, všichni, eh, kteří mají nějaký budík, mají tak jako má 80 Eh, obyvatelstva na této planetě, především mladí lidé. A eh, jak tady vlastně jsme tady eh, měli, jak, jak to vzniklo, že tady máme ten letní čas, já k tomu nemohu hovořit nějak autoritativně, ale četla jsem pár zajímavých dokumentů k této věci Eh, a jeden z těch příběhů eh, eh, v tom, že jeden britský architekt dojížděl do Londýna každý den, byl to takzvaný včasný chronotyp a všiml si, že v leta, ve vlaku byly zataženy záslonky, aby lidé mohli spát a jemu se to zdálo hrozné, že vlastně se takto nechává ten, to denní světlo vlastně plynout, že se nevyužívá a začal na tom pracovat. Není to příliš vědecké celý ten ten začátek tohoto procesu, ale takto jsem to slyšela. E, děkuji. Děkuji, já bych chtěl pouze ještě e, říci, že co se týče výběru právního základu, tak tam vlastně, já jsem se nesoustředila tu otázku, zda máme, či nemáme mít letní čas. A jak, jak vlastně, jaký by byl dopad na vnitřní trh, kdybyste byli rozdíly mezi členskými státy. Uh, takže na tuto věc můžeme dívat ze dvou úhlů. Jednak je zde tedy program Better Regulation a z druhé strany je nejnovější judikatura soudního dvora. Hovořil jsem tady o tom, že ta směrnice není příliš eh, přesvědčující, protože eh, zde máme celou řadu jiných eh, údajů. A vlastně v podstatě to nesouvisí tím původním článkem 95, který má usilovat o harmonizaci a o dopad na vnitřní trh. Takže myslím si, že opravdu ta opodstatněnost eh, nedosahuje té úrovně, jaká by byla zapotřebí k, k aplikaci tohoto právního základu toho článku. Děkuji. Tím jsme vyčerpali možnost dotazů na panelisty druhého bloku. No a teď mi dovolte přivítat pana Michaela Vinerlicha, který je členem správní rady eh, asociace z Berlína. Bude hovořit o energetice, máte 10 minut. Děkuji, pane předsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, členové výboru, eh, nejprve bych rád poděkoval za možnost účastnit se tohoto slyšení za energetiku. Jmenuji se Michal Wunerlich a jsem eh, tedy členem správní rady zmíněného združení. Eh, rádi bychom se z, obla- z hlediska energetiky pokusili do toho vnést trochu světla. Rád bych předeslal, že dostupné vědecké informace nejsou ani rozsáhlé, ani aktuální. Pokud se podíváme na technologickou inovaci v rámci výboj, vývoje a výroby energie, tak se změnily rámcové podmínky, které musíme do budoucnosti zohlednit a empiricky proskoumat, k tomu se ještě vrátím. Změna na letní čas v Německu existuje uh, o, uh, již dlouho. Uh, následně tedy byla sjednocena v rámci celé Evropské unie. Byl to důsledek energetické krize. Záměrem bylo ušetřit energii. Nejdůležitější důvody pro zavedení jednotného letního času byly dány tím, že tedy bylo potřeba harmonizovat jednotný trh. Směrnice o letním čase se opírá o studie, studii, která tedy vzešla z informací ze členských států. Nejdůležitější inf- argument, který tedy eh, je předkládán, je hladké a bezproblémové fungování jednotného trhu, především oblasti zemědělství, cestovního ruchu, dopravy Již při zavádění směrnice o letním čase komise přiznala, že letní čas e, sice umožňuje e, volnočasové aktivity večer, nicméně vzhledem e, k rozporuplným výsledkům studie není zřejmé, jestli to má nějaké další důležité dopady. Letní čas nejprve umožnil úsporu večer, protože je potřeba méně energie na osvětlení, nicméně tato tato úspora se eh, zase eh, kompenzuje tím, že je potřeba více topit ráno a je také spotřebováno více paliva, protože eh, lidé tedy se vracejí více autem. Pokud jde o to, jak velké jsou ty úspory, tak jsou spíše malé. Podle výpovědí komise nejsou tedy dopady zavedení letního času velké. Z hlediska energetiky se zdá, že využití eh, tohoto, této změny je sporné. Ten údajný eh, potenciál úspor nebyl nikdy prokázán. Podle poznatků eh, Německého úřadu pro životní prostředí se sice ušetří za osvětlení večer, ale za to se více topí ráno to, tím se to kompenzuje. Kromě toho eh, spolková vláda zadala studii Technické univerzitě v Mnichově. Eh, tato studie se jmenuje hezky Mikro- a makroanalýza eh, změny času na energetiku a výsledkem je, že dopad na energetiku je tak malý, že je možno ho zanedbat. I anketa našeho svazu, kterým byl naš, který byl naším předchůdcem, eh, nezjistila žádné velké úspory. Komise potom v roce 2007 předložila sdělení, ve kterém ještě jednou přednesla schrnutí stávající situace a pokud se podíváte na toto sdělení, já z toho vyjmu některé příklady, Například v Bulharsku bylo zjištěno, že úspory činí 0,01 celkové energetické spotřeby země. V roce 2005 ve Francii je to 0,014 eh, vůči spotřebě roku 2005. To znamená, že se eh, méně svítí, ale eh, musíte tu energii zkrátka získat. To tehdy nebylo tak zřejmé jako nyní. V v Estonsku v roce 2001 letní čas zaveden nebyl a ta úspora tedy eh, byla vyšší. To znamená, že ta úspora eh, v podstatě není velká rozdíly, tady nejsou. Pokud se podíváme mimo Evropskou unii, tak je to studie ze Spojených států, která hovoří o negativní úspoře. Například se tu eh, zkoumal, zkoumala spotřeba energie eh, soukromých domácností a zjistilo se, že po zavedení letního času se spotřeba energie zvýšila o 7%, protože se více eh, topilo pravděpodobně. Nicméně chci zmínit i e, studii z Lince, která je z října roku 2013, to znamená, že je relativně nová, aktuální. Když to schrnu, tak tato studie doporučuje trvalé pře, trvalou změnu na letní čas. E, nicméně nevím, na jakém vědeckém základě e, byla bylo toto doporučení formulováno. Pokud mohu eh, zmíněné poznatky schrnout z hlediska energetiky, tak eh, vzhledem ke stávajícím mm, datům, která jsou k dispozici, se zdá, že to nemá žádný, žádné výhody z hlediska spotřeby energie, protože se eh, tedy uspoří více na osvětlení, ale zase se více topí, to znamená, že se to navzájem kompenzuje. My jako náš spolkový svaz jsme již v roce 2010 podali informaci o tom, že podíl eh, spotřeby energie na světlo činí pouze 8 celkové spotřeby energie. Mm, díky úsporným žárovkám ten podíl ještě více klesá. Eh, to znamená, že větší úsporu můžeme dosáhnout tím, že budeme mít energeticky účinný účinné domácí spotřebiče například. A kromě toho je to tak, že 40 eh, spotřeby energie eh, padne na teplo. To znamená, že tady je mnohem větší možnost úspor. Měli bychom tedy vycházet z aktuálních eh, vědeckých studií, ne pouze na téma energetické účinnosti, ale kromě toho jde také o to, jaký má, jaký má změna času dopad na výrobu energie protože zavedení eh, nových druhů energie, fotovoltaik ku příkladu, eh, by mělo být také podrobeno zkoumání, to znamená, jaký model času je z hlediska těchto zařízení nejlepší, to znamená, eh, jak, jak který model času se lépe hodí k té křivce na regionální úrovni, křivce produkce energie. A to by tedy mohlo být integrováno do těch celkových systémů. Já si myslím, že tím se zatím nikdo nezabýval bylo by to potřeba. Na závěr mi dovolte, abych doporučil to, že je potřeba, eh, že tedy eh, z hlediska evropské energetiky eh, může být současná směrnice o letním čase revidována pouze na základě vědeckých poznatků. A proto prosím o to, aby se takovéto poznatky, takovéto studie získaly. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much. Děkuji. A teď je opět čas na dotazy. Dotazy do našeho posledního panelistu. Prosím, pan Royal. Velmi děkuji za tyto informace. Nejsou nedůležité. Upozornil jste na to, že, že je to začátek, příčina a důvod této změny, že to tedy bylo v, oblasti, eh, v době energetické krize, kdy se musela energie šetřit. To já chápu. Nicméně po krátké době se ukázalo, že tyto úspory energie v podstatě nenastaly. Vy jste to potvrdil. Já jsem vám vděčný za to, že eh, by úspory energie byly jinde mnohem větší, lepší, že tu máme jiné technické možnosti a proto není důvod, abychom dvakrát ročně ten čas měnili. Kromě toho jste upozornil na jednu věc, já se na to chci zeptat, a sice ta anketa z roku 2007, anketa komise, tehdy to rozhodnutí o směrnici eh, počítalo i s tím, že se to bude pravidelně kontrolovat, ale oni to tehdy vůbec nechtěli dělat, tu anketu. Nicméně potom to bylo potřeba, vynutilo se to a vy jste tady uvedl několik příkladů. Já si myslím, že to platí plošně. V podstatě v žádné zemi nedošlo k úsporám. To už se zjistilo tehdy. Již tehdy nebylo možno prokázat měřitelné úspory. Eh, pouze eh, žádný členský stát ani Evropská komise neměl chuť to celé znovu měnit, zahajovat znova ten legislativní proces. A proto se vás ještě jednou ptám. Vy jste uh, vycházel z německých čísel, protože z toho, za to jste samozřejmě zodpovědný, uh, čísla za rok 2007, které má k dispo, která má k dispozici komise, uh, hovoří o tom, že Situace v Německu je typická, to znamená, že v jiných členských státech je to podobné, ve Spojených státech je situace jiná, ale v každém případě si myslím, že už to není argument. To znamená, že pokud by tomu tak bylo, tak si myslím, že už nikdo nemusí prokazovat, že e, změna času je nesmyslná. Zkrátka už je to prokázáno. Děkuji. Eh, Mrs. Niebler. Paní Niebler. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych i já poděkovala panu referentovi, panu doktoru Hunerlichovi za jeho prezentaci v podstatě sdílím to a souhlasím s tím, co právě řekl pan Royal. Výhoda změny času, důvod, proč své, svého času byla tato směrnice schválena, byla důsledkem uh, té energetické krize šlo o to, abychom tady e, ušetřili energie, energii a jak se ukázalo, ke úspoře energie nedošlo. To znamená, že nemá, není důvod, abychom na této směrnici trvali a musíme vzít v potaz i negativní dopady, které to má a které tedy zazněly i v dalších komentářích. Týká se to biorytmu, e, biologických hodin a tak dále. To znamená, že e, já v podstatě nemám žádnou další otázku. Nevím, kdo by mě mohl říci, kolik tedy změna času stojí v, ele, v celé Evropě, protože to je také e, náklad. Co to stojí? Co to stojí v celosvětovém měřítku, že se všechno musí změnit, přepnout na ten nový čas? To, by, to bych ráda věděla protože nyní se tedy snažíme především šetřit, to znamená, že i tyto náklady na změnu času by bylo velmi dobré zjistit. A kromě toho by bylo dobré, abychom se po tomto slyšení domluvili na tom, jak budeme pokračovat. Měli bychom se tedy domluvit s koordinátory na tom, jestli tedy eh, eh, pověříme naši jednotku pro odhad dopadů, aby sestavila další vědeckou studii, jestli to tedy bude žádost, která vzejde z parlamentu, jestli k tomu bude nějaká zpráva z vlastní iniciativy, je tu víc možností. Nicméně bych za to byla velmi vděčná, protože si myslím, že naše dnešní rozprava ukázala, že eh, je to velmi kritická záležitost. V podstatě jsem neslyšela nikoho, kdo by se vyslovil pro změnu času. V podstatě všichni naznačili, že je potřeba to řešit a proto vás tedy prosím, abyste eh, se chopili iniciativy a abyste eh, se postarali o to, že to eh, téma dneska nebude odloženo k ledu, ale že se tomu budeme i nadále věnovat. Chtěl bych se k tomu vyjádřit, pan Winterlich. Very briefly, thank you very much. No, já pouze velice stručně. Řeknu to německy. Otázky zazněly německy, odpovím německy. Pokud se podíváte do zprávy komise, eh, jednotná úprava jednotného trhu e, není srozumitelná. Zkrátka se ty úspory neprokázaly, nebylo prokázáno, že tady došlo k úsporám energie. Vzhledem k technologickému pokroku bych spíše radil to, abychom tedy systematicky prověřili tyto možnosti. Systematická analýza zatím předložena nebyla. Já si myslím, že je velmi zajímavé, abychom tedy eh, zjistili, jaký je potenciál úspory energie na základě nebo díky jiným technologiím, například fotovoltaik a tak dále. Bylo by velmi dobré, kdybychom takovéto informace získali a byl by to, eh, bylo by pěkné, kdybychom takovou studii zadali na celoevropské úrovni. Já mám tady čísla za Německo. Komise e, ve své zprávě e, tady hovoří o 57% celkově. Já nevím, e, jak to mám chápat, nicméně z hlediska energetického nemohu proká- ne, nebylo prokázáno, že tady došlo k úsporám energie. Děkuji. Milí kolegové, než skončíme, než skončíme toto slyšení a než poděkujeme všem uh, řečníkům, máme tu jednoho hosta. A sice uh, pana Šilara, českého senátora, zástupce Českého senátu který je tu pouze jednorázově a pan Šilar by k nám rád promluvil. To znamená, že vám předávám slovo. Mluvte. Vážené dámy a vážení pánové, moc děkuji za udělení slova a děkuji za to, že jsem mohl být přítomen vaší debatě. Děkuji také mému příteli Pavlovi Svobodovi i kolegyni Šojdrové, kteří mě vlastně eh, tady u vás v Evropském parlamentu pomáhají. Eh, já se zabývám dlouhou dobu se zabývám touto problematikou a e, chci k tomu říci jenom několik e, poznámek. historicky e, tento problém vznikl již v předminulém století v americe kdy benjamin franklin zaváděl letní čas proto aby se ušetřilo na loučích kterými se tehdy svítilo poté zavedli letní čas eh, francouzi a němci za první světové války aby se mohlo déle válčit a to samé bylo zavedeno v období čtyřicátých let kdy to zavedl hitler v německu a v celé evropě jistě ze stejných důvodů. poté u nás v českých zemích v tehdejším československu zavedli letní čas eh, naši soudruzi a eh, v roce one thousand nine hundred and seventy nine právě kvůli úspoře energií ale já bych k tomu chtěl říci velice důležitou věc je to prostě lidský zásah do přirozeného, eh, přírodního eh, průběhu našeho světa. já si myslím že to je i proti, proti přírodě protože člověk ve své píše se postavuje proti řízení a běhu slunce i běhu řízení planety. Eh, co se týče těch eh, zdravotních problémů, chtěl bych eh, velice poděkovat paní profesorce Merou, protože podobné výsledky a možná ještě podrobnější má naše česká profesorka paní profesorka ilnerová která se tímto problematikem zabývá a já její výsledky používám často a zmínil bych že vzhledem k tomu že to nikomu neprospívá ale naopak to zhruba asi podle našich průzkumů twenty populace vadí tak si myslím že to je nejpádnější důvod k tomu abychom se s touto hloupostí vyrovnali i na úrovni evropské komise. připomenu jeden případ zrovna eh, z těch eh, kteří se nemůžou ozvat. ze zdravotních důvodů velmi prožívají naši kolegové autisté kteří jsou onemocněni downovým eh, syndromem. jejich ošetřovatelé mně sdělovali že při právě změně toho letního času jim trvá daleko víc než sedm týdnů ale e, prostě to e, rozdýchávají podstatně delší dobu. a jestliže naši kolegové blížní kteří jsou nemocní a vadí jim tento lidský výmysl tak si myslím že i to je velmi pádný důvod k tomu abychom se i na evropské úrovni na evropské komisi tímto eh, problémem zabývali. děkuji vám za podporu my budeme o to víc eh, v čechách bojovat a doufám že se mně podaří přinutit naši vládu aby dali podnět ke zrušení eh, střídání letního a zimního času. děkuji vám moc a jsem velmi potěšen. Děkuji vám. Pane profesore, máte slovo. Paní profesorko, pardon, máte slovo. Já bych chtěla jenom ještě říci, že Benjamin eh, Franklin byl prostě slavný eh, raní, eh, rané ptáče. Ten prostě je to tak. Já se omlouvám za svoji zemi, ale je to skutečnost. Děkuji. Já si myslím, že je opravdu na čase teď poděkovat všem našim vzácným řečníkům za to, že s námi strávili čas, za to, za to, že si s námi e, vyměnili názory. Chci e, poslankyně a poslance také pozdravit a poděkovat jim za to, že e, nejenom přišli, ale především, že podpořili z kraje myšlenku tohoto společného slyšení. Když jsem s tím přišel, tak ne úplně všichni to vnímali optimisticky, abych tak řekl, ne všichni, a to teda hovořím velmi diplomaticky, automaticky eh, se k tomu tak eh, optimisticky stavěli. A já se přitom domnívám, že jsme se od našich ročníků dozvěděli opravdu hodně nového a že opravdu musíme eh, s tímto legislativním nástrojem pohnout. Tak a teď jak s ním pohneme, o tom jsme krátce diskutovali dnes ráno na jednání koordinátorů výboru Jury. A v tuto chvíli jsme došli k závěru, že v ústní otázka k Evropské komisi na nadcházejícím plenárním zasedání by mohla být jedním ze způsobů, jak urychlit, abych tak řekl, celý tento proces. Ale samozřejmě paní Niebler, paní kolegyně Niebler má pravdu. Zpráva z vlastní iniciativy je také eh, určitou možností do budoucna. Ještě jednou vám děkuji za vaši účast eh, na tomto veřejném slyšení, které tímto uzavírám.